Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dobrý den, milí kolegové, dámy a pánové. Rád bych začal naše dnešní jednání. Přeji všem dobré ráno. Začneme naše dnešní sezení. Máme na pořadu dne mnoho hlasování, to znamená, že se pokusím být co možná nejstručnější. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné námitky, tak ho považuji za schválený. Bez jakýchkoliv změn žádné námitky nejsou, to znamená, že pořad jednání je schválen. Druhý bod e, oznámení předsedy, sdělení předsedy. Výbor Envy bude mít zasedání 17. a 18. února. Je to naše příští zasedání. Rád bych vás informoval o tom, že čtvrtek odpoledne 18. února odpadá. To znamená, že ve čtvrtek odpoledne žádné zasedání mít nebude. Pokud jde o tlumočení naší dnešní schůze, tak je to podobné jako obvykle. Tlumočení je k dispozici v 18 jazycích s výjimkou eh, estonštiny, lotyštiny, eh, malčtiny, Eh, řečtiny, slovinštiny, kalštiny. Eh, jako obvykle je naše schůze webstreamována, tedy přenášena po internetu a veškeré dokumenty k dnešní schůzi jsou k dispozici elektronicky. Další schůze schválení zápisu, jednání, zápisu z jednání 1. prosince loňského roku. Eh, zápis byl eh, zaslán elektronicky, pokud nebudou vzneseny námitky, považuji ho za schválený. A nyní pokračujeme dalším bodem a to jsou námitky. Máme tu námitky, o kterých budeme diskutovat ve společné rozpravě. A rád bych v tuto chvíli požádal pana Barta Stáze, prvního, eh, který vznesl námitku, aby nás o tom informoval. Děkuji vám, dámy a pánové. Ano, máme zde tři návrhy námitek, které jsem podal já, kolegové z EPP, SAD, GUE a e, eh, Hnutí Čink ve stele. Je to námitka týkající se schválení 3 GMO, Monsanto MON 87708, MON 89788 a MON 98088 a FG 72 Viacrop Science. První je rezistentní vůči glyfosátu a kambě, druhé vůči hyposátu a také e, obsahu olejů a druhé proti, e, proti glykosátu a izosátu fruktoze. Proč tu námitku podáváme, kolegyně a kolegové? Jsou, mají trojí charakter. Za prvé procedurální charakter – Evropský parlament 28. října zavrhl návrh komise týkající se dovezu GMO pro potraviny a krmiva. A my jsme vyzvali na plénu komise, aby podala nový návrh a než ho podá, tak neschvalovala žádné dovozy nových GMO a neobnovovala žádná stará schválení GMO, dokud zde tedy nebude nastalen soulad mezi legislativními orgány o tom, jak zde legislativně eh, postupovat. To zamítnutí dnes a snad později na plénu při autorizaci tohoto GMO by tedy znamenalo v podstatě vykonání vůle vyjádřené na plénu 28. října. Ta námitka je tedy koherentní se způsobem, jak hlasovala většina v parlamentu. Druhý důvod, ty tři GMO jsou všechny tři odolné vůči glyfosátu. A my jsme zde na výboru už dříve diskutovali o studiích a doporučeních Mezinárodní agentury IARC, Mezinárodní eh, organizace pro výzkum rakoviny, která tvrdí, že glyfosát možná způsobuje rakovinu. Dále zde máme studii EFSA, a ta naopak tvrdí, že se neděje vůbec nic. Takže zde mezi těmito dvěma orgány je nesoulad a to také vede k znepokojení dozorčí eh, rady EFSA, protože to není dobře, že EFSA má úplně opačný názor než renovovaná instituce IARC. A potom jsme obdrželi dopis asi 100 vědců, kteří se stěžují na postup EFSA. Takže si myslím, že zde panuje nejistota a že je třeba si to celé vyjasnit, než povolíme autorizaci tří GMO, které jsou rezistentní vůči glyfosátu. A potom za třetí je zde nový fakt. A sice, měli jsme zde před měsícem diskusy zde na výboru v parlamentu a později také na plénu. A to se týkalo námitky vůči GMO, dvou křížených GMO a je zde nyní dopis Andreu Kajtise, komisaře z 8. ledna tohoto roku, poslaný Gene Watch eh, UK a test Biotech. O co tady jde? Výzkum EFSA uvádí, že ty tři GMO jsou bezpečné. Týká se to e- e- evaluace individuálních znaků jednotlivých složek těch jednotlivých GMO separátně. A vyjádření eh, EFSA tedy nezohledňuje kumulita, ko, kumulit, kumulativní efekt. A potom je zde organizace For Care a ta dochází k závor, závěru, že jsou zde negativní dopady na spotřebitele, když zde dochází ke společné kombinaci kombinaci eh, při konzumaci tří jmenovaných pesticidů. A v tom dopise komisaře eh, se uznává, že zde mohou být kumulativní eh, efekty, které je třeba řešit. Je třeba tady se podívat, zda existují tyto kumulativní dopady nebo ne. No a metodologie, ta se teprve vytváří, nebo musí teprve vzniknout. Takže EFSA je kombinované dopady neskoumá. Panuje zde tedy nejistota o tom, jaký by byl dopad kombinace těch tří pesticidů. A v případě schválení by to znamenalo, že bychom nemohli zaručit nejvyšší standardy pro ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí. A protože my jsme výbor pro životní prostředí, měli bychom zde e, použít zásadu opatrnosti a zavrhnout tento návrh. A může zde opravdu dojít eh, k zdravotním rizikům v oblasti jater nebo vzniku rakoviny. A myslím, že to je opravdu závažné a proto bychom měli při hlasování schválit ta, ty tři návrhy usnesení v této záležitosti. Děkuji vám. Děkuji a nyní Guillaume Balas za SAD. Oui, merci, monsieur le, le président. Je vais être court, puisque l'essentiel... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit stručně. Ale snad ještě dvě takové dodatečné záležitosti. My se v současné době nacházíme v okamžiku, kdy jsme svědky určitých diskusí, určitých nejistot, nejistoty i v oblasti životního prostředí a právě i v evropských institucích je to velice intenzivní téma, například u eh, endokrinních disruptorů. No a eh, Evropská komise už čelí kritice. Ani tam nezvládla své úkoly. A ani zde nemůžeme připustit, aby se komise opět pustila do té práce tímto způsobem v souvislosti GMO. Tady ani nejde o to, zda bychom totálně měli GMO, ať už schválit nebo zamítnout. Spíše jde o to, jak odpovědně komise přistupuje k e, připouštění e, těchto látek geneticky modifikovaných, tedy osiv či potravin na trh e, a jak k tomu připušťuje. My jsme byli proti samotnému zvážení připuštění GMO na evropský trh. My tady reprezentujeme evropské národy a nyní už jsme pokročili trochu dál a nyní vlastně požadujeme po komisi jedno jediné. Totiž komise co by orgán, který má eh, exekvovat určité žádosti, aby splnila to, co po ní parlament požaduje. A zdá se, že komise tady praktikuje různé úhybné manévry, přesto, že hovoříme o látkách, které jsou potenciálně opravdu zdraví škodlivé je třeba velice rozumně přistupovat k těmto záležitostem, velice odpovědně. Proto si myslím, že musíme hlasovat pro tyto námitky, tak, abychom zcela jasně občanům signalizovali, že i my jsme na tyto problémy velice citliví. Jedná se o téma opravdu globální a zároveň díky tomu se možná i my posuneme dál v tom, jak obecně přistupovat k těchto záležitostech. Zatím ale jde o to, jak komise přistupuje e, k prováděcím aktům a pojí se to obecně s obchodováním s GMO. Prezidente, jo, my... Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda připojila k tomu, co velmi podrobně vylíčili moji kolegové. jsme svědky praxe nebo zvyku, který by měl být pouze výjimkou, nicméně se stal normou. V tuto chvíli nastal historický moment a je potřeba, abychom měli odvahu o těch věcech otevřeně hovořit. Je potřeba, aby komise velmi pečlivě vyhodnotila to, jaké postupy tady eh, připadají v úvahu. Občané to od nás očekávají. Víme, že mezi lidmi eh, jsou velké obavy. Pan kolega Stás se velmi podrobně vylíčil důvody všeho toho. Eh, z vědeckého hlediska jsou tu neřešitelné problémy, jsou tu bílkoviny, které jsou rezistentní vůči glyfosátu a zároveň víme, že glyfosát by mohl mít karcinogenní účinky. Proto musíme provést veškeré potřebné analýzy. Bylo řečeno, že analýzy musí pokračovat a povolování těchto látek by mělo být koncipováno mnohem demokratičtěji. Na závěr bych ráda řekla, že je velmi eh, nutně potřeba, abychom tento krok podnikli tím, že se jasně vyslovíme proti dalšímu povolování těchto látek, můžeme vyslat jednoznačný signál vůči komisi. Je velmi důležité, aby komise začala názory parlamentu brát konečně vážně, protože to, co jsme zažívali během minulých měsících v interinstitucionálních vztazích ve vztahu eh, k KMO, to znamená, že ty látky byly povolovány dříve, než eh, se k tomu mohly poslanci vyjádřit, než to bylo schváleno v plénu, tak to je nepřijatelné. Právě proto doufám, že komise eh, vezme pozici parlamentu na vědomí a že budeme tedy společně schopni ten problém co možná nejrychleji vyřešit. Děkuji. Děkuji a nejprve má slovo pan Fielner. Děkuji, pane předsedo. Tyto námitky musíme brát velmi vážně. Musíme stanovit jasná kritéria pro to, kdy takové námitky vzneseme. Já si myslím, že ta kritéria jsou poměrně jednoduchá. Jsou v podstatě dvě. Buď je to tak, že komise přesáhla hranice svého mandátu a parlament na to jasně, řekne jasné ne, anebo komise e, ignorovala vědecké poznatky a parlament by také měl říci ne. V tomto případě nedošlo k, k ničemu z toho. Víme, že, e, e, že tedy jsou tu ty námitky, e, nicméně nejsou splněna kritéria a proto zelení vymýšlejí nová kritéria. To první kritérium je procedurální, ale aby to mohlo být procedurální kritérium, museli bychom nově napsat dějiny. My jsme řekli, že to tedy bylo zamítnuto, to je správně, my jsme zamítli návrh komise, tak abychom umožnili jednotlivým členským státům zakázat některé GMO. A proto e, jsme se tedy dostali do současné situace. Nicméně, pokud se podíváme do historie a zjistíme, co se stalo, tak zjistíme, že e, tu bylo e, mnoho odlišných názorů. Někteří z nás odmítli to, to odmítli ne proto, že by chtěli omezit vývoj, ale omezili to a odmítli to proto, že by došlo k fragmentarizaci vnitřního trhu a zelení nyní tady představují svoji vlastní pravdu, svoji interpretaci toho odmítnutí a tvrdí, že to byl ten hlavní důvod. Druhá věc. Pokud jde o glyfosát, tak Zelení říkají, že glif- tyto bílkoviny jsou rezistentní voči glyfosátu, ale neříkají to, že byť tedy glyfosát vzbuzuje určité obavy, tak v souladu s líčem je to stále látka, která je povolena k užití. A EFSA dospěla k závěru, že nikdo není vystaven takové úrovni glyfosátu takové míře eh, koncentrace glyfosátu, že by to mohlo být eh, karcinogenní. Eh, země chtějí zakázat dovoz GMO protože eh, je tedy možné eh, používat eh, ve třetích zemích tyto látky. Ale nejde o procedurální otázky, nejde o ta kritéria. Jednoduše jde o to, že pokud jsme, když jsme tedy hlasovali a když jsme zamítli nový návrh o omezení dovozu, to znamená, že členské státy mají možnost omezit a zakázat dovoz, tak jsme zároveň tedy zavedli určité moratorium na e, povolování GMO. A toto hlasování zelení e, prohráli. Tento výbor se rozhodl proti moratorium. Nicméně zelení chtějí zadními vrátky toto moratorium opět zavést. A to e, není dobré činit tak tímto způsobem. To znamená, že já se domnívám, že my tedy musíme oba návrhy zamítnout. Nic jiného tady nemá smysl. Já tedy žádám náš výbor, aby oba návrhy zamítnul. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Gorle. Thank you, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím se vším, co říkal Christopher. Ráda bych poukázala na to, že ty procedurální důvody prapodivné. Už je to po druhé, když řešíme procedurální důvody, kdy jsme na plénu žádali novou zprávu, ale to přece neznamená, že vám to dává mandát k tomu toto žádat. Barstas řekl, protože EP žádá nový návrh, tak komise zde porušuje procedurální postup. Ne, ne, Podívejme se, na kolik prohlášení komise čeká, na kolik, kolik zde máme usnesení parlamentu týkajících se komise o nejrůznějších tématech. Není to procedurální věc. Je to jenom to, že vám nebylo dáno za pravdu. A toto, co se zde děje, je zneužívání postupu. A pokud to takto bude eh, pokračovat, tak si myslím, že budeme opravdu mrhat časem, když budeme sedávat na těchto dlouhých eh, jednáních. Máme problém s francouzským tlumočením, už je to slyšet dobře, děkujeme. Toto není tedy procedurální téma. A my se s tím budeme neustále potýkat, když bude zase něco takto schváleno nebo schvalováno. A proto podávám návrh, že toto není prostě eh, procedurální záležitost a nemá to náležitý základ. Jistě je dobré diskutovat s hlavními aktéry v této záležitosti, ale netahejte nám sem ty procedurální záležitosti. O glyfosátu už jsme tolikrát diskutovali. Já to zde nechci opakovat, nikam to nepovede. Glyfozát řešila ESA řešilo to IARC, dospěli k protichudným závěrům, ano. ESA je orgán, ke kterém, který radí, který radí parlamentu a komisi, samozřejmě. Je zde také IARC, pak se toho také chápete, když to vlastně podává ty výsledky, které se vám líbí, ale parlament se řídí tím, že se uvádí EFSA. Takže pokud chcete zakázat GMO, což vy, co podporujete tento návrh, chcete, tak tady, když hovoříte o těch procedurálních e, záležitostech, tak to opravdu vytváříte pouhou kouřovou stěnu a, e, a clonu, ale opravdu nemůžeme takto neustále znovu toto takto nastolovat. Děkuji, není paní Ajuso. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se přihlásila o slovo. Já plně souhlasím s tím, co řekl pan Filner, ale dovolte mi doplnit ještě jednu věc. Hovoříme tady o glyfosátu anebo o GMO. Hud, zde hovoříme o glyfosátu na této rozpravě, tak to je látka, která je podle REACH schválená. Je povolená. A existuje k ní studie. Existuje studie ke glyfosátu i e, různým dalším přidatným látkám. Jistě existují různé výsledky vyhodnocování, ale říká se, že jde, jde o materiál a metodologii. K tématu glyfosátu. Jak to tady je? Jsou... Jde, jde, řešíme tady sch, o, schválení GMO nebo její neschválení? Já jsem na výboru pro vnitřní trh tuto věc za, zamítla. Existují některé země, které nechtějí schválit GMO, protože pak to schválení platí pro celé území. ale to, jak se zde chováme, je opravdu velmi pokrytecké. Děkuji. Další řečník. Elnök úr, köszönöm a szót. Igyekszek rövid lenni ebben a nagyon érdekes vitában. Já pokusím se hovořit opravdu stručně. Jedná se zde o zajímavou diskusi. V podstatě zde máme dva myšlenkové tábory. V obou případech ale je to v podstatě zbytečná starost, protože eh, i když v obou případech argumentují eh, strany tím, že to budí obavy. Na jedné straně se argumentuje tím, že to nebylo dostatečným způsobem proskoumáno, že to škodí zdraví. Druhá strana má obavy, které spočívají v tom, že se nám rozpadne vnitřní trh že se nám rozpadne jednotný schvalovací proces. Tedy v tomto výboru se zdá, že právě my se musíme ujmout odpovědnosti. E, ti, kteří sedí ve výboru pro vnitřní trh, nechť se starají o vnitřní trh. My naopak se musíme zabývat obavami e, spojenými se zdravím. Yes, thank you very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínový zpravodaj pro ALDE u této problematiky. Myslím si, že je velice jednoduchá taktika zelených. Oni totiž jsou z principu proti GMO, no a chopí se jakéhokoliv argumentu, který jim to umožňuje. A nyní se chopili argumentu procedurality, ale já eh, souhlasím s panem Fjellnerem, s paní Gelnik. To, jak to popisují, prostě není pravda nechceme zde zastavit ani dostat do pasov, patové situace procedury. A samozřejmě, že chceme najít nějaký východ z té slepé uličky, ale nechceme to vše zvalovat na otázku aktu přenesené pravomoci a provádějících aktů. A problematika GMO, to je už něco jiného. Tam si musíme říci, jakým způsobem eh, používat určitých technik. A je i pravdou, že někdy geneticky modifikované potraviny nejsou využívány správným způsobem, ale měli bychom v takovém případě e, zakázat antibiotika, protože už máme i rezistentní osoby. Tady je třeba se zabývat technikou využívání GMO. EFSA nám tvrdí, že GMO jsou bezpečná. Jak můžeme my, jenom protože jsme politici, tvrdit opak? Nemůžeme e, tedy být pro tuto námitku. Já si myslím, že spíše stojí za to pustit se do odborné diskuse o GMO a o využívání GMO, protože chceme si vyslechnout oba argumenty. Tady máme Montan Santo a Bio. Pak máme jiné nadnárodní společnosti, které mají právo používat GMO a možná i to se může stát součástí té námitky. Děkuji, říká předseda. Nevidím už žádné další žádosti o slovo. Chci tedy... A ještě pan Stás. Možná můžete reagovat. Na všechno. Ještě rád bych zareagoval na několik záležitostí. Za prvé to, co říkal pan Fielner a paní Gerling Ona se zde hraje taková hra, jako kdyby byli ti zelení. Rád bych upozornil, že tyto tři návrhy předložili členové EPP, SAD, GUE a hnutí Cinque Stele. Takže to nejsou jenom tam ti zelení. Procedurální důvody. Já jsem si samozřejmě také přečetl briefing Spojeného království nebo jeho vlády, kde je ta argumentace, kterou použila paní Gerling a pan Fielner. Ty procedurální eh, důvody jsou prý kouřovou clonou. Nesprávné. Já bych to rád připomenul. My jsme eh, Junkra přinutili k tomu, že 5. července 2014, když kandidoval na předsedu komise, hovořil zde v parlamentu, že řekl, že se postará o to, že bude demokratizován proces rozhodování v oblasti GMO. Ten návrh, který předložila komise ve věci dovozu GMO potravin a krmiv, tento návrh komise jsme v parlamentu zamítli. A velká část to zamítla z důvodu vnitřního trhu. Ano, i moje frakce použila jako argument eh, vnitřní trh pro eh, zavrhnutí návrhu komise. Takže o to zde v diskusi nejde. Jde o to, že parlament chce po komisi, aby předložila nové návrhy ve věci demokratizace, rozhodování o GMO. A i v těchto třech tématech, které nyní řešíme, se opět setkáváme s tím, že členské státy nejsou schopné zajistit kvalifikovanou většinu, která by byla pro nebo proti, ale je zde jasná většina proti autorizaci GMO, ale nejsou kvalifikovanou většinou. Takže jsme nadále v té fáze, že v první instanci i v odvolacím řízení zde vlastně není možné demokraticky rozhodovat. To tedy za prvé. A za druhé, a nyní se obracím na paní Görling a na pana Fjellnera, že říkáte, měli bychom zde využívat pouze vědecké argumenty a já jsem zde, ale použil vědecké argumenty a nikdo nehovořil proti. Komisař Andriokakis eh, v dopise sám uvádí, cituji v angličtině, je pravda, že legislativa potřebuje komulit, řešení komunitativních e, a synergických efektů, e, rezidují pesticidů při vyhodnocení MRL. A pak uvádí, že komise uznává, že je zde třeba učinit další kroky a výzkum. Takže komise uznává, že výzkum synergetického efektu je v legislativě uveden, ale neprovádí se, že EFSA tento výzkum neprovádí a také to neuvádí ve své argumentaci pro schválení těch tří GMO. To podle mě je dostatečná Eh, vědecké zdůvodnění pro to, abychom byli opatři, opatrní, použili postup opatrnosti a neschválili tyto tři GMO. Děkuji vám. Thank you, Mr. Staff. Děkuji, pane Stáfe. Nyní komise má slovo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost reagovat eh, na Eh, tyto návrhy usnesení. Ráda bych vysvětlila, že ta, ty tři žádosti o eh, připuštění k obratu, eh, to jenom připomínám, byly schváleny jak radou, tak parlamentem. EFSA poté provedla vyhodnocení rizik na nejvyšších vědeckých principech a u všech emisí GMO látek. Analýza tvrdí, že jsou bezpečná pro humánní použití, použití jako krmiva i pro životní prostředí. Členské státy měly možnost vyjádřit se k stanovisku EFSA a učinili tak. A e, i veřejnost se mohla vyjádřit a vědecké připomínky byly odeslány orgánu EFSA k průzkumu a tam nikdo nespochybnil kladné vyjádření EFSA. A na základě kladného vyjádření EFSA u těch tří látek se komise rozhodla autorizovat jejich použití. My se řídíme cíly legislativy týkající se GMO a rovněž i veškeré legislativy v potravinové oblasti, která má za úkol zajistit nejvyšší úroveň ochrany jak lidí, tak zvířat, tak i životního prostředí. Eh, hlasovalo se 18. Eh, listopadu ve výboru a nebyla kvalifikovaná většina ve prospěch a souladu s komitologií jsme navrhli eh, v odvolacím výboru 11. ledna eh, stejnou záležitost a tam nedospěl výbor k konečnému stanovisku. Chci dokázat, že my nasloucháme parlamentu a proto budu reagovat. První záležitost, kde si musíme rozhodně věci vyjasnit, spočívá v tom, že jakékoliv obavy spojené s glykosidy, u nich jsou všechny tři látky tolerantní vůči tedy glykosidu, tam se to řeší připustnosti pesticidů a rovněž nastavení maximální úrovně pesticidů a ošetření pesticidy a nikoli v rámci legislativy týkající se GMO potravina krmiv. Tedy Ujišťuji všechny, že vaše obavy, obavy členských států v této oblasti budou rozhodně brány v úvahu při obnově um, autorizace glykosátu. V legislativě týkající se GMO se s tím glykosát a tam se to nemůže řešit tedy u legislativy spojené s GMO. Pak usnesení žádá o pozastavení eh, autorizace z důvodu nového nařízení, se kterým přišla eh, komise, se netěší podpoře této sněmovny. Chci připomenout, že komise přišla s návrhem, který dává členským státům možnost vzít v úvahu obavy v jednotlivých členských státech Bohužel, a stejně tak i někteří z vás na tomto fóru se v tom smyslu vyjadřili, tento návrh komise byl zamítnut a to z různých důvodů. Nám je to líto, protože se domníváme stále ještě, že tak to bychom měli postupovat, že je to správný přístup. I paní komisařka Vinkovská se vyjadřila v tom smyslu, že komise už nepřijde s dalším novým návrhem. Budeme pokračovat v diskusi. Rádi. Eh, tak to budeme pokračovat i na radě a diskuse by se měla rozběhnout eh, už v rámci nizozemského předsednictví. Chci ještě všem připomenout jednu záležitost. Jako u všech návrhů i legislativní návrhy um, spočívají v tom, že jakákoliv pravidla, která už platí, platí dokud nebude schválena nová legislativa. Tedy komise jedná v souladu se stávající eh, legislativou, dokud nebude modifikována. Ano, parlament přišel s návrhem na modifikaci, ale komise je povinna eh, pokračovat v tom postupu, eh, který probíhá od prosince. Ta žádost byla podána a komise nevidí důvod, proč by měla stáhnout návrhy na schválení těchto tří látek na základě výboru EFSA, který prohlásil tyto látky za bezpečné. Děkuji. Děkuji. Budeme tedy hlasovat elektronicky, nikoli pouze o námitkách, ale rovněž i o dalších záležitostech. Zkontrolujte si prosím všichni, že máte kartičku, že kartička funguje, hlasovací karta tedy. Můžeme se pustit do hlasování? okay. We okay, we, will, we would like to ask you to, to ask someone to... Mohu se... Eh, pokud eh, někdo nebude mít možnost hlasovat kartičkou, budeme hlasovat i hlasování s podnětím ruky. První eh, námitka eh, týkající se látky FG72. Zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Tam máme o dva socialisty navíc. Nice trial. <laughs> no, pokus stál za to, nezdařil se. Nyní už je to v pořádku, končím hlasování. Přijata. Next vote is about Další hlasování se týká modifikovaných sojových bobu, bodů 877.08. Eh, Zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Schváleno. A třetí námitka se týká sojových bobů 877.05. Eh, Končím hlasování. Schváleno. Next is the EU general budget. Okay. Next vote is the discharge. Další hlasování je absolutorium týkající se obecného rozpočtu Evropské komise. Um, first vote amendment one. Who is... Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Asi to bude lepší ověřit. Zahajuji hlasování. Close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh dvě eh, ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se, zamítnutá. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schválena. Pozměňující návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. A nyní hlasujeme elektronicky o textu jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. The next vote is about the discharge of the European. Další hlasování se týká uh, absolutoria Evropské agentury pro životní prostředí, mi jedna, kdo je pro? To je agentura pro životní prostředí. Um, ano. Životní prostředí. What is on your voting list? What's next? Food safety. Aha, bezpečnost potravin. Okay, you are right. Perhaps I didn't get the right papers. Aha, takže teď už si beru ty správné dokumenty a děkuji všem, kteří mě opravili. Tedy eh, budeme hlasovat o EFSA, tedy eh, bezpečnost potravin. Máme všichni hlasovací seznam k této záležitosti. Pozměňující návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňující návrh dvě ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, schválena. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválena. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválena. Pozměňovací návrh 5, ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se, schválena. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Pozměnit návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Pozměnit návrh 8 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. Pozměňovací návrh 9 ve dvou částech. První část, to je pro, proti, zdrželi se, schválená. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Pozměňující návrh 10, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňující návrh 11, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňující návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňující návrh 13 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Pozměňující návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválena. Pozměňující návrh 15 ve dvou částech. První část to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Druhá část to je pro, proti, zdrželi se, schválena. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Hlasování o textu jako celku hlasujeme elektronicky. I open the vote. I close the vote. Končím hlasování. Je to přijato. Yeah. Next is European Chemicals Agency. Nyní Evropská agentura pro chemické látky pokud souhlasíte. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 4 s technickou úpravou, s technickou opravou, o tom nebudeme hlasovat. E, dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Dílčí hlasování. První část. Ne, omlouvám se. Pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro? I, sorry, I didn't mark it, so back to... Omlouvám se, takže pozměňovací návrh tři, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, ano, to tedy odpadá a nyní ústní pozměňovací návrh. Má vůči němu někdo nějakou námitku? Eh, takže to odpadá. Já vám děkuji za pomoc, za to, že jsme mi nápomocní. Nyní tady pozměňovací návrh 4. Ano, odpadá to, není potřeba k tomu vést námi, eh, vznášet námitky, ale já vaši pozici samozřejmě naprosto chápu. po sezání, se, zasedání můžeme ty námitky osobně vyřešit. Takže čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, pět, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto, šest, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato, sedm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní osm, to tedy Eh, nebude předloženo k hlasování, je to staženo a nyní tedy závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky, prosím. Hlasování končí a je to přijato. Nyní se dostáváme k bodu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 nejsou námitek, nejsou námitky, jakože nejsou, tak budeme hlasovat, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí a je to přijato.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 hlasování, které proběhne elektronicky. Hlasování je tímto zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. A nyní tedy Evropská agentura pro léčivé přípravky, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto.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 kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, které opět proběhne elektronicky a já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. A je to přijato.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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 52. Kdo je proti? Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Nyní tady 52, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 53, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že to bychom měli raději prověřit. To znamená, že eh, tady kontrolujeme eh, pozměňovací návrh 54. Já zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. A nyní návrh stanoviska v pozměněném znění, o něm budeme hlasovat elektronicky a já tímto to hlasování zahajuji. Hlasování končí a je to přijato. To je tedy konec našeho dnešního hlasování. Já vám velmi děkuji za vaši účast. je to také konec schůze. Já vám děkuji za účast a přeji vám hezký den. And I would like to ask you as there is a coordinators meeting starting right. A jelikož hned v zápětí začíná koordin- eh, zasedání koordinátorů, prosím ty, kteří nejsou koordinátory, aby urychleně opustili sál.